občané mohou seznámit s Evropským parlamentem. Já mám několik formálních sdělení. Pan Franco Bonanini eh, mi sdělil, že je nyní nezařazený